Není tomu tak, tak tímto je zápis přijat. Pan eh, Dimitr Stojadov eh, ve své žádosti s, eh, tedy, stáhnul svoji žádost o stažení o ochranu imunity a tímto je tedy vystaven příslušnému řízení. Frakce SAD, GUE a e nezařazení.